Mě pocházím z Bulharska, členského státu Evropské e, unie. Máme tady příliv migrantů. Chtěla bych obrátit pozornost Evropského parlamentu na to, že eskalace těchto napětí e, představuje skutečnou hrozbu e, nového přílivu migrantů do Evropy. Vidím tady nebezpečí v tím, že se má přemístit více jak 2 miliony migrantů z kurdských oblastí severní Syrie, kde v současné době operuje turecká armáda. Myslím si, že tak takové přemístění by se mělo odehrát pouze dobrovolně pro tyto prchlíky. Nemělo by to být na úkor původního kurdského obyvatelstva. Změna eh, etnické mapy tohoto regionu, zvláště když se podíváme na nejistou situaci v Syrii, eh, představuje obrovské riziko eh, nového, pro nového přílivu těchto lidí z kurdských oblastí do členských států EU. Proto vyzývám Evropský parlament, aby navrhl mezinárodní mechanismus zaměřený na trans transparentnost. Děkuji. Děkuji, slovo má pan, paní poslanec Sajnalon. No. Jedna minuta. Děkuji. Ano, je to velmi smutné, když vidíme každý den to, co se děje na Blízkém východě. Lidé stále umírají v Sýrii, Iránu lidská práva jsou porušována a i v Iráku jsou stále velké problémy s lidskými právy a s demokracií na mnoha místech. Toto vše uh, vidíme poté, co Spojené státy a spojenci vstoupili do Iráku, což vytvořilo velkou nerovnováhu v celém regionu a velké násilí, které zatím nepřestalo. Evropská unie musí jasně vyjádřit své stanovisko, musí podpořit lidská práva a demokracii, ale musíme to dělat velmi trpělivě. Děkuji, slovo má pan poslanec Čuhodaru, jedna minuta doamnă președintă. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Teherán, Bejrút a bagdád eh, jsou tři nesmírně důležité body na mapě světa. Místo chleba a demokracie eh, jsou lidé konfrontováni s násilím a kulkami. Tady umírají lidé i lékaři, kteří se pokoušejí pomáhat pacientům, potřebujeme mezinárodní intervenci a také ochranný mechanismus pro občany. Tam paní vysoká zás představitelko, jaká opatření hodláte navrhnout další, eh, tedy současné nově zvolené komisi, proto aby se toto opatření také opravdu prosadila. Děkuji.

Eh, my jsme dnes zvolili komisi paní von der Leyen a eh, my bychom vám rádi vyjádřili naše uznání a respekt za vaši práci, kterou jste projevila již eh, v této komisi a věnovala jste se zemím na Blízkém východě, které mají velice málo společného, kromě destabilizace. Libanon dluží moc, eh, eh, Irán způsobil velkou destabilizaci, Irák způsobil velice krvavou válku a ta trvá déle a eh, dochází k velkým represím, zejména vůči ženám a jsou tady vyslovovány tresty smrti a vykonávány dokonce nepřijatelné podmínky. Mnoho mrtví, mezi nimi Ninkta Eftanany, dívenka, které bylo sotva 14 let a používá se neproporcionálně síla, ale také systematicky pro potlačování jakéhokoliv odporu. My podporujeme dohodu nukleární, ale nemůžeme připustit, aby docházelo ke stálému útlaku v této zemi. Děkuji vám. Głos zabierze pani poseł Antea. Děkuji. Paní Antia McIntyre, máte slovo na minutu. We really just... Nemůžeme jen já myslím, že my skutečně nemůžeme tady jen tak zůstat nečinní a přihlížet eh, k tomu, co se děje v Iránu. Mezinárodní společenství musí jednoznačně odsoudit eh, záměrné používání síly ozbrojenými složkami policií a eh, agenty iránského režimu. Úmrtí 143 lidí byla náležitě zdokumentována s organizací Amnesty International, ale oni se zároveň domnívají, že ten počet úmrtí je výrazně vyšší. A ti, kdo, byli, ti, kdo zemřeli, byli zastřeleni, jako Viktor Eštány. Bylo jí 14, byla střelena do hlavy. Její rodina jí hledala tři dny, než dostali její tělo oficiálními zástupci režimu. A naše reakce do posud byla zcela nedostatečná. Měli bychom jednoznačně požadovat, aby vedoucí představitelé režimu byli hnáni k odpovědnosti za své činy. Nemůžeme respektovat Irán, pokud páchá tyto zločiny proti lidskosti. Děkuji, má slovo. Děkuji. Byla jsem velice ráda, že jsem slyšela od paní Morganiny, když mluvila o neustále opozici Evropy eh, k týkající se stažení USA. Jsou to, je to úsilí, aby se pospíšnil tento program. Myslím, že musíme postoupit dál a musíme eh, vidět, mm, eh, že eh, uvalení sankcí vůči Iránu zapříčinilo velké utrpení iránských občanů. Hlavně šlo zranitelné, ty, kteří tady protestují, ale ty právě musíme obhajovat. A víme, že USA se snaží tady využít této situaci a autentického protestu v Iráku a v Libanonu, aby mohla se zacílit cílit proti Iránu. Myslím si, že bychom měli být velice opatrní, neměli bychom padnout do této léčky. Mark Popejo protestoval, mluvilo se tak o irácké korupci. To jsou opravdoví lidé s opravdovými problémy. Je tady korupce, nedostatečný vývoj, špatná ekonomická situace a jsou tady ještě dopady irácké války. Neměli bychom eh, dopustit, abychom spadli do této léčky americké manipulace. Musíme pracovat ve smyslu stability v Iráku a, a pro míru, mírový eh, situaci a nesmíme izolovat Irán. Děkuji. Jako pan Mikolas má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Paní Mogherini, musím říci, že váš příspěvek Iránu se mi zdál mnohem lépe vyvážený než ostatní věci, které tady zazněly dnes večer. Ale opravdu to, co vidíme dnes v Iránu, v Iraku a v Libanonu, je velké ale zároveň ty země mají něco společného. E, docházelo tam ke změně režimu, trpí dlouhodobými ekonomickými sankcemi a jejich přírodní a hospodářské zdroje jsou drancovány různými ekonomickými subjekty. Lidé ale umírají v těchto zemích a dochází tam k tomu, že míro, lidé protestující v míru jsou zabíjeny policií a e, jsou tam zároveň opoziční skupiny financované zahraničními e, zdroji, které se snaží destabilizovat vládu. My bychom měli jednoznačně odsoudit úmrtí protestujících v Iráku či v Iránu. Stejně tak bychom měli odsoudit ale to, že dochází k úmrtí v Bolívii a jinde. Takže buďme prosím spravedliví. Děkuji. A slovo má slovo pan poslanec Martin Patton. Jedna minuta. Já jednoznačně odsuzuji nedávné úmrtí a násilí v Iráku a odsuzuji eh, věznění politických vězňů, eh, kteří by měli být okamžitě propuštěni. Ale číslo jedna v Iránu je, abychom zastavili jejich budování jaderných zbraní. Oni teď už si budují určitou eh, skupinu v armádě zaměřenou na jaderné zbraně. A opravdu my musíme jednoznačně začít hledat plán B. Eh, Evropská unie rozhodně tady v tom není nevinně. Snaží se obejít sankce USA, ale to se jí nepodařilo. Eh, Irán také se teď snaží odplatit Evropské unii a spojencům. Ale je potřeba říci, že koalice členských států je jenom částí toho řešení, ale situaci pomůže až aktivní zapojení Spojených států amerických. Řada lidí v tomhle parlamentu nemá ráda Donalda Trumpa, ale je potřeba si uvědomit, že my urgentně potřebujeme obnovit přátelství a důvěru s Washingtonem, nikoli s Teheránem. A já jsem přesvědčen, že Spojené státy nám mohou jednoznačně pomoci. Děkuji mnohokrát. A teď má slovo vysoká představitelka místo předsedkyně komise paní Morgeriniová. Děkuji, ta, paní předsedkyně. Viděla jsem, že většina příspěvků dnes večer k tomuto tématu potvrzují a povzbuzují přístup, který jsem eh, popsala na zahájení této rozpravy. A děkuji vám za to. Eh, dovolte, abych specificky odpověděla na jednu otázku, kterou tu zazněla, ale i když tady tedy nevidím už poslance, pardon, poslankyni, která tuto otázku položila, asi bude sledovat odpověď pozorně ve své kanceláři. Ona chtěla, aby EU financovala konkrétní projekty v Evropské unii a specificky se zmínila u Iráku. Jenom příklad abych vám dala jenom pro Irak specificky čísla. My financujeme konkrétní projekty a to znamená vytváření pracovních příležitostí, zvýšit odolnost usmíření. Projekty existují, my, jsme, my se o, ně, o nich přesvědčujeme, navštěvujeme, jak vypadá úroveň uskutečňování projektu přímo v terénu. A mm, některé projekty, které tedy eh, financujeme, jenom pro Irák to bylo 1,25 miliard eur. Konkrétní projekty jenom pro Irák. Mm, a to není jenom to. Není to jenom tedy eh, diplomacie, dokazují tato čísla. Diplomacie je samozřejmě důležitá v globální politice. A někdy se domnívám, že eh, dost nehodnotíme naše angažovanost v té diplomatické úrovni, ale je třeba právě vytvářet ty projekty, které pomáhají lidem v jejich každodenním životě. Jsou to eh, děti, ženy, muži, eh, kteří čelí velikým potížím, ne dnes, zítra, ale někdy celá desetiletí a snažíme se jim pomoci, protože oni žijí v nebezpečné situaci. Evropská unie a její instituce financují právě rovněž tyto konkrétní projekty, které doslova jsou život zachraňující pro miliony lidí. A já bych byla očekávala, že členové Evropského parlamentu to uvítají. Takže jestli vás mohu vyzvat, vy jste a vy odsouhlasujete peníze na projekty v těchto zemí. A to by byla služba, kde byste mohli také toto potom prezentovat ve svých volebních obvodech. Nebylo by asi vhodné, abych já teď říkala, eh, co by měl, jaký postoj by měl mít budoucí vysoký představitel SVČ, ale dovolte, abych řekla, že doufám, že Evropská unie s vaší podporou eh, bude dokonce ještě větším partnerem pro občany tohoto regionu, protože někdy si neuvědomujeme, jak důležitá je naše role. Kdykoliv tam jedeme, eh, nejenom, kdy hovoříte s vládami, ale když hovoříte se zástupci občanských společností, s obyčejnými občany, tak oni s námi počítají, spolehají se na nás. A někdy si myslím, že prostě Evropané, my Evropané tam neděláme dost. Evropa by měla investovat více, jak hospodářsky, tak v diplomacii ale měla by také vysílat své zástupce na podporu tohoto regionu, aby nalezla svou cestu k trvale udržitelné bezpečnosti. A jak mnoho z vás řeklo, jak já jsem řekla na začátku, musíme odmítat jakoukoliv formu násilí a disproporční reakce a jejich útlak ze strany vlád. Je to nepřijatelné a to je přesně to, proč ku příkladu v Iráku se angažujeme v bezpečnostním sektoru, protože my vidíme tu potřebu pro reformy v této oblasti. Jinak bychom se neangažovali. Eh, vidíme tady tu potřebu změnit a zlepšit způsob, jakým postupují instituce v, a jak bezpečnostní instituce mohou reagovat jinak na tyto záležitosti. Parlament mm, nám dá jistě podporu pro další angažovanost a pro práci evropských institucí na Blízkém východě. Děkuji mnohokrát a nechávám vás dobrých rukou komisaře Mimici a uvidím vás zítra. Zamykám debatu. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Uzavírám tímto diskuzi. A teď eh, přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání. Je to otázka ústního zodpovězení eh, Radě komisi. Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT. Dovolte mi, abych připomněla, že budete-li si přát eh, předložit modrou kartičku, tak to můžete udělat konečným způsobem a nebo elektronicky a um, najdete to u vchodu do plenárního eh, zasedání. A nyní předávám slova Tomasi Tobému, aby uvedl diskuzi. Má pět minut. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení eh, kolegové, kteří se ještě účastníte zasedání dnes večer. Eh, dohoda Kotonu mezi Evropskou unii a africkými, karibskými a tichomořskými eh, státy eh, je nejobsáhlejší dohodou o partnerství, kterou Evropská unie vůbec kdy do dneška uzavřela. Dohoda z Kotonu pokrývá spolupráci s téměř 80 zeměmi po celé světě a pokrývá také širokou škálu politických oblastí. V těchto dobách, v dobách zvyšujících se globální nejistoty, my, Evropská unie, musíme obhajovat a podporovat multilateralismus, globální spolupráci a světový řád založený na pravidlech. Toto všechno jsou klíčové hodnoty e, naší Evropské unie. Dohoda z Kotonu e, vyprší v únoru příštího roku. Jednání týkající se další dohody už byla započata. Předtím už parlament vyjádřil, řekl, že v nové, řekl, co chce vidět v nové dohodě. bude zapořelý souhlasu parlamentu v okamžiku, kdy budou tato jednání ukončena. Dosud ehm, eh, státy AKT a EU se dohodly na tom, že základ budoucí dohody a partnerství se má soustředovat na klíčové hodnoty a eh, principy a na eh, obsáhlé priority. Ehm, k této dohodě jsou připojena tři regionální protokoly o partnerství s detailními prioritami spolupráce a toto vše je střiženo na míru specifikám těchto regionů. Bylo dohodnuto, že ehm, základ pro regionální dohodu bude závazně, závazně závazný e, nástroj. E, první diskuze e, s těmito státy již započaly, ale toto byl jeden z klíčových požadavků parlamentu. Ale v dnešní diskuzi eh, eh, je zapotřebí větší jasné, jasnosti a potřebujeme i nového usnesení, protože eh, některé klíčové zásady a obavy parlamentu zatím nebyly zohledněny. Jménem Výboru pro rozvoj jsem předložila otázky Radě a komisi. Rádi bychom slyšeli jasné odpovědi na tyto otázky. To dnes myslíme si, že tyto otázky poskytnou určitý směr a určitý určité vodítka pro novou komisi. Takže první otázka zní, jak si, tady, jak si stojíme v otázce klíčových požadavků parlamentu, eh, tak aby nová dohoda znovu posílila parlamentní dimenzi eh, na úrovni eh, státu AKT. Ráda bych řekla jasně, že Evropský parlament nemůže akceptovat to, že na exekutivní úrovni tady nemáme žádného parlamentní protějšek, ale bude tady společná rada ministrů, společná příslušný výbor, ale není tady žádná, nebo žádná parlamentní setkání. Eh, souhlasíme s tím, eh, že by měla být eh, vynucena parlamentní spolupráce na úrovni tři regionálních pilířů. Ale toto ještě není dostatečné. Nechceme přijít o výhody takovýchto přímých diskusí se zeměmi AKT. Další důležitou otázkou také jménem výboru to chci říci. My jako, a také rada a komise chceme spolupracovat, když co se týká vymáhání určitých eh, opatření, například o diskriminaci založené na sexuální orientaci nebo genderové identitě. Chceme zajistit, aby eh, například otázky jako reprodukční zdraví a práva byly zapracovány do akčního programu. Toto jsou klíčové hodnoty Evropské unie a je nutné se postarat o to, aby eh, to bylo také součástí dohody. Další důležitá otázka se týká eh, občanské společnosti. Víme, že v některých zemích eh, je to velice mm, vážná obava naše a chceme, aby tady byla větší role těchto občanských společností a toto eh, musí být viditelné také v dohodě a také na všech dalších úrovních. V neposlední řadě Ehm, parlament jasně řekl, že v nové dohodě eh, by eh, se mělo hovořit o mechanismu peer review a také o monitorování pokroku, ehm, stejně tak jako eh, provádění cílů udržitelného vývoje. Mělo by to být sledováno pravidelně. Musíte být jasnější představa o tom, jakým způsobem to bude integrováno do příští dohody. Ale předtím, ještě než um, ukončím s jasným signálem z Berlovského parlamentu, ráda bych poděkovala Ehm, paní, ehm, pan komisaři Mimikovi za veškerou tvrdou práci. Velmi intenzivně se pracovalo s Evropským parlamentem a jsme velice vděční za tuto spolupráci ehm, ale také musíme spolupracovat s radou a počítáme i s komisí a s radou. Doufáme, že budou podporovat naše požadavky v příštích eh, týdnech a měsících a že poskytnou i dnes odpovědi. Doufám, že to budou odpovědi jasné. Děkuji mnohokrát a nyní za radu dostává slovo paní ministrině Tity Tupurainen. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu. Jsem ráda, že zde mohu vystoupit k probíhajícím jednáním o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy africkými, karibskými a tichomořskými. Je to velice aktuální diskuse. Situace po dohodě z Kotonu je velmi důležitým tématem na radě. Jednání probíhají, zatím na politické úrovni proběhlo pět kol, poslední bylo v září v New Yorku. Příští schůzka vrchních vyjednávačů by měla proběhnout v prosince. Všechny strany se shodly na tom, že budoucí rozvojový rámec by měl vycházet z agenty 2030 a také z pařížské klimatické dohody. Musí reagovat na měnící se globální situaci, na nové výzvy a příležitosti. Ambice jsou tedy vysoké na obou stranách. Je tady snaha využít eh, pozice na mezinárodních fórech. Evropská unie souhlasí s ambicemi eh, mezi parlamentního schromáždění a chce posílat ten parlamentní rozměr této spolupráce. Jasně stanovíme, že jednotlivé strany by měly sledovat eh, více složkový přístup tak, aby byla posílena úloha místních parlamentů, místních orgánů, občanské společnosti i soukromého sektoru. Tyto směrnice se snaží posílit pravidelný politický dialog na všech úrovních a také umožnit aktivní zapojení celé řadě aktérů, včetně občanské společnosti a různých spolupracujících procesů. Rovněž se snažíme posílit úlohu občanské společnosti i soukromého sektoru, co by klíčových partnerů při realizaci cílů tohoto partnerství. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, Jednání o migračních otázkách také stále probíhají. Evropská unie si přeje mít o více operativní text v porovnání s dohodou z Kotonu. Mandát EU také stanoví, že všechny aspekty migrační spolupráce by se měly řešit v rámci pravidelného politického dialogu, což by zajistilo pravidelnou diskusi s našimi partnery k těmto otázkám. Dohody o hospodářském partnerství pomáhají místním komunitám, poskytují jim potřebnou expertízu, technologie a také zkušenosti v oblasti obchodu. E, existují nástroje pro posílení obchodu a investic či industrializace. Práce, která byla doposud udělána na těchto dohodách, by měla hmm, podpořit příští dohody mezi státy AKT a EU. Vyjednávací směrnice Evropské unie jsou zcela jasné také, pokud jde o nediskriminování lidí na základě sexuální orientace či práv v oblasti reprodukčního sexuálního zdraví. Snažíme se motivovat zúčastněné strany, aby respektovali práva všech jedinců, aby měli plnou individuální kontrolu nad svou eh, sexualitou a právy v oblasti reprodukčního a sexuálního zdraví, aby nedocházelo k, žádnému, eh, k žádné diskriminaci. Evropská unie se v rámci dohody snaží zajistit, eh, aby lidé v těchto zemích měli k dispozici vyvážené vzdělání o sexuálních reprodukčních právech. Děkuji mnohokrát a nyní za komisi má slovo pan komisař Neven Mimica. Prosím, máte slovo. Thank you, Madam President. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci, paní ministrině. Já bych chtěl poděkovat panu předsedovi Tobemu a celému výboru DEVE za jejich vynikající práci i za úzkou spolupráci mezi našimi institucemi v tomto tak významném tématu. Vítám vaše usnesení a vaše otázky týkající se probíhajících jednání o nové dohodě mezi Evropskou unii a státy africké, karibské a tichomorské oblasti. Jednání pokročila, um, řekl bych umírněně, jako hlavní vyjednavač musím být reálný. Eh, až vyprší 29. února příští rok dohoda z Kotonu, mm, jistě ne Pokročí dostatečně vyjednávání a bude zapotřebí eh, realizovat přechodná opatření. Proto jsem šťastný, že Rada schválila rozhodnutí podporující prodloužení dohody z Kotoku až do 31. března 2020 tak se umožní, eh, že zůstane solidní základ pro přechodnou dobu. Výbor ambasadorů EU a AKT dospěje k definitivnímu rozhodnutí nejpozději v lednu 2020. V tomto pokročilém stavu vyjednávání si velice vážím skutečnosti, že parlament si eh, přeje, aby byla zohledněna jeho přání v usnesení z roku 2018. Vaše stanovisko je vyslyšeno, máte klíčový požadavek posílení parlamentního rozměru začlena i na úrovni EU a KT. Vážené poslankyni, vážení poslanci, jsem přepevně přesvědčen o tom, že role parlamentu by měla mít zohledněna a posílena v budoucí dohodě. Ale v rámci hlavních směrů pro jedna, vyjednávání, které mám z rady, se také domnívám, že to by se mělo dít na úrovni regionálních protokolů ale přece jenom komise zaznamenává doporučení, která formuloval parlament k této kapitole. Také bych rád připomněl, že doporučení komise, které dala radě v prosinci 2017, začlenovaly návrh eh, aby ta regionální konfigurace byla slíč, sloučena do jedné při specifických událostech, ale to se nestalo součástí hlavních směrů, které vyjednala Rada. Vážení poslanci, já vítám vaše otázky k politickému dialogu. My jsme našim partnerům AKT předložili návrh pro komplexní dialog, který bude pokrývat veškeré cíle, priority a um, oblasti politiky. Také vítám vaše vyslovené obavy, aby tady existovalo multilaterální partnerství my žádáme ode všech stran závazek, že se usnadní angažovanost různých aktérů v procesech kooperace. Je třeba posílit ustanovení týkající se boje proti diskriminace na základě sexuální orientace a e, také zahrnout sexuální reprodukční práva a myslím si, že mohu říci, že se na to spoleháme, ale zaznamenávám, že naše návrhy, které e, obdržela AKT, nebyla pozitivně přijala a vyjednávání v tomto směru tedy nepokračují. To znamená, my zatím v tomto paragrafu jsme nepokročili. Co se týče migrace, komise mm, si váží obav parlamentu. Evropská unie a AKT v současné době vyjednávání o vyvážený text, kde se snaží dosáhnout kompromisu mezi vyjednávacími zájmy na obou stranách, zejména dohody o ekonomickém partnerství. Tady bych rád připomněl, že to jsou samostatné mezinárodní dohody, ale pokotonová dohoda poskytne koherentní rámec pro kooperaci se zeměmi AKT, protože propojí veškeré vyjednávání i budoucí dohody o obchodní spolupráci na eh, základě stejných základních prvků. A eh, ještě bych rád řekl, že vaše otázka týkající se trvale udržitelných cílů je velice vítaná a dává nám příležitost eh, připomenout také agendu OSN do roku 2030, která také zarámuje dohodu EU a KT náš dialog s našimi partnery a multilaterální přístup eh, umožní také regulérní monitorování na základě příslušných nástrojů pro sledování, jak jsou naplňovány tyto, naplňovány tyto cíle. Demokrat... Děkuji. A další za... Eh, pan Elvení má slovo na tři minuty. Přeji hezký večer. Spolupráce mezi Evropskou unii a e, zeměmi e, AKT je nevyhnutelná, e, tak abychom nalezli řešení v otázce migrace, boje proti klimatickým změnám a přístupu k vzdělávání, stejně tak jako otázka bezpečnosti. Dohoda z Kotonu, která stále je platná, nám nabízí dobrý rámec eh, pro to, abychom tyto problémy zvládli možné zdržení eh, vstupu v platnost této dohody by znamenalo nevýhodu pro Evropskou unii. Evropská unie eh, má zájem o to, aby se eh, skonzolidoval eh, život lidí v těchto eh, zemích a aby se skonzolidovala i bezpečnost. Nejdůležitějším prvkem spolupráce je odborné vzdělávání, vzdělávání jako takové. A dovolte mi tady obrátit vaši pozornost na něco, co je velice důležité. Co se týká států AKT, tak tady spolupráce s náboženskými organizacemi by měla být také nevyhnutelná, ale je vlastně neexistující. Eh, v subsaharské eh, Africe například zdravotní péče nebo eh, vzdělání jsou poskytovány jenom z 50%, z 50% a to ze strany náboženských organizací. Takže mezi, mezi náboženskými, tady musí být také k těmto, této pomoci patří náboženské organizace. Nová dohoda Evropské komise bude muset nalézt řešení Eh, tak aby se zvládla migrace, nebo alespoň aby byl učiněn pokus eh, vyřešit eh, problémy spojené s migrací. Tak, jako nám právě řekl ministr, budeme se muset koncentrovat na hlavní důvody migrace a bude zapotřebí najít řešení tam, kde znovu budou jsou vraceni eh, migranti do svých zemí. Musíme se soustředit na kvalitu vzdělávání, na země, kde existují pracovní příležitosti, takže tito lidé budou moci se vrátit do svých zemí. V roce 2021 eh, bude implementována eh, dohoda a mohlo, mm, e, také další prvky by tady mohly být ještě zapracovány podle plánu e, komise. Musíme e, se podívat na to, jak Evropská komise chce propojit dohodu z Kotonu a Um, dohodu o ekonomickém eh, partnerství. Um, mám-li to zhrnout, očekáváme, že Evropská komise nalezne uzavře dohodu, která napomůže um, eh, lidem zůstat ve svých vlastních zemích, místo aby museli eh, migrovat. Pokusí se také skonzolidovat roli Evropského parlamentu. Doufejme. Děkujeme. Děkuji mnohokrát a nyní za skupinu socialistů a demokratů má slovo pan poslanec Carlos Zorinho a to na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Diskuse, kterou vyvolal výbor pro eh, rozvoj, je opravdu velice aktuální a já tím děkuji za tuto iniciativu. Evropský parlament zde vyjádřil zcela jasnou pozici, pokud jde o cíle a provádění budoucí dohody. Je to pozice, k níž se rovněž eh, připojili účastníci posledního 38. jednání mezi EU a AKT. Bylo to parlamentární schromáždění, kde jsou eh, zástupci z více než 130 zemí, kteří prakticky zastupují 2 miliardy lidí a ti tam vyjádřili velmi silný konsenzus a také souhlasí s tím, že se jedná o velice aktuální eh, načasování a že je tedy potřeba zohledňovat agendu 2030. Rovněž tam panuje koncensus, pokud jde o flexibilitu při prosazování udržitelného rozvoje v rámci hospodářských, ekonomických a obchodních partnerství na subregionální úrovni. Zároveň je také potřeba racionalizovat a posílit tu parlamentní dimenzi nové dohody, a to zejména v tom politickém, geopolitickém kontextu, který je stále více konkurenční. Já um, Vím, že takto dohoda pro většinu evropských občanů toho mnoho neznamená, ale když budeme mluvit o takových věcech jako dezertifikace, změny klimatu, nucená migrace, konflikty a podobně, tak tím jasně ukazujeme, že e, dobrý projekt, dobrá dohoda je velice potřebná jednak pro občany zemí AKT a jednak pro občany Evropské unie. A já ještě využiji poslední vteřin svého projevu a poděkuji panu komisaři za vynikající práci. Děkuji a slovo má paní poslankyně Chrysula Zacharopoulou na dvě minuty. Merci, madame la présidente, monsieur le commissaire. Au fond... Děkuji, paní předsedkyně. Víme, že náš osud v EU je spojen s osudem v Latinské Americe i jinde v těch ostatních zemích. A zejména v otázce klimatické krize, v krizi biodiverzity. Potřebujeme země AKT, které zvoní na poplach podpora Evropské unie eh, v adaptaci adaptaci a v přizpůsobení politik klimatickým změnám je, znamená, že je třeba jednat, dokud není příliš pozdě. Je třeba také zachránit divokou přírodu i zvířata v ní žijící. Zejména v Africe Eh, se obchoduje s těmito eh, zvířaty. AKT a Evropa musí budovat mosty v oblasti vzdělávání, učňovského školství, vědecké spolupráce. Jedině tak můžeme pokračovat společně, ale je to kvalita lidí, osamostatní se žen, včetně sexuálního a reprodukčního zdraví. Výchova k nim je nezbytná. Abych, a to je věc, kde můžeme pomoci nejlépe pro budoucnost. Pane komise, Saře, více než 60 let partnerství je třeba zintenzivnit mezinárodní kooperaci. Evropa se nemůže zbavovat svých historických spojenců. Vidíme, že naši partneři země AKT si přejí partnerství, ale já také jako Evropanka chci takové opravdové partnerství. Musíme zacílit na nové vztahy založené na kooperaci a vzájemném respektu. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A teď za e, zelené Paní um, Piret Hesberger Fofana má dvě minuty. No, eh, nová dohoda EU a KT bude příležitostí obnovit partnerské vztahy na základě rovnosti, založeny na opravdovém partnerství a ne na paternalistickém přístupu. Všechno bude záležet na vyjednávání, která jsou problematická. A skutečně otevřením volné obchody s dalšími země AKT tyto země nejsou schopny dostat konkurenci zboží z Evropské unie a mm, také do dovážené do EU, protože nejsou schopny. Podívejme se například na mléko eh, v prášku, které se prodává v Africe a přitom eh, kazí ceny zemí AKT. Musíme bdít nad tím, aby rozvoj nebyl spojen s drakonickou migrační politikou Evropské unie, která se stala opravdu špatným nástrojem, která umožnila rasistům šířit strach a tím se zvedla vlna xenofobie a strach ze ztráty bezpečnosti. Musíme si stanovit priority s našimi partnery, spolupracovat zejména v profesionálním vzdělávání ve vzdělávání jako takovém a spolupráce s třetími zeměmi na základě dobrovolné spolupráce, abychom dospěli k takovým dohodám, které pomohou trvale udržitelnému rozvoji, abychom společně pracovali na otázkách bezpečnosti, migrace a e, je třeba, abychom samozřejmě postupovali proti Eh, těm politikám, které nejsou v souladu s našimi hodnotami a jsou neokolonialistické. My chceme mít takové partnerství, které bude reflektovat jak snahy a zájmy EU, tak zemí AKT. Děkuji. Děkuji. A teď z eh, skupinu Dominik Bild má slovo na minutu. Na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Teď, eh, kromě Číny a Ruska, všichni vidí tedy, jak Čína, tak Rusko, všichni vidí potenciál Afriky. Evropská unie zatím slabě vyjednávala. Vůbec se nepočítalo s tím, že dojde k Brexitu, eh, který, eh, které hrálo, Velká Británie hrála velkou roli na vyjednávání v této oblasti. Ani multilaterální dialog, eh, který Evropská unie vedla, nepřivedla zatím k úspěchu. Dále selhání v oblasti migrace článek 13 zůstal bez efektu. Toto usnesení nemělo za sebou konkrétní činy, eh, že by došlo ke kontrole migračních toků a navracení uprchlíků do zemí původu. Je třeba, abychom udělali bilancu. Podívejme se minulý rok, kdy došlo k paktu s Afrikou, eh, což zahájilo Německo, eh, co se týče podpory soukromých investic. A v rámě globálních akcí se tady pompezně chce zavést Marshallův plán pro Afriku. Jak je možné to skutečně, když tam chybí základní hmotné záležitosti, které nejsou zaručeny? 13 mm, eh, mých eh, vlastenců, 13 francouzů zemřelo při své, při tom, jak zachraňovali občany v této oblasti a přitom tam byli osamoceni. Děkuji vám mnohokrát. Paní posel v grupy Zelené. Děkuji. A teď za zelené. Pan Miguel Urban Crespo má minu, dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Před rokem Evropský parlament schválil vyjednávání pro eh, novou dohodu mezi EU, africkými, Karibickými a tichomorskými státy. Mm, toto přidružení, o které se jedná v původním textu, znamenalo čelit klimatickým výzvám a dával také větší prostor občanské společnosti a také zdůrazňoval parlamentní kontrolu. A e, skoro měsíc Eh, tento text byl zbržděn v našem výboru a najednou EPP hrozí tím, že tuto dohodu oslabí. Extrémní pravice se snažila zasahovat a podmiňovat pomoc těmto zemím kontrolou migračních toků. Tady dochází k systematickému porušování lidských práv, dochází k barbarským činům, které jsme viděli již v těchto letech, eh, jak se používají fondy Evropské unie a najednou se má podmiňovat rozvojová pomoc migračním tokům. Toto, dámy a pánové, je skutečně neokoloniální a nejen to zcela jasně porušuje veškeré mezinárodní protokoly. Nečiňme tuto chybu, dámy a pánové, zítra. Pojďme se vyslovit pro rozvojovou politiku, která nebude sloužit pevnosti Evropě, která nebude sloužit zájmům extrémní pravice, která bude slažit lidem a planetou. Od tohoto hlasování bude záviset, co hájíte. Zda jste ve službách lidu anebo proti lidu. Vy rozhodnete. paní pošle, Děkuji. Pan Alvar eh, Amaro má slovo na tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. My zde nyní hovoříme s radou a s komisí a snažíme se tedy prodiskutovat, jak bude vypadat dohoda po dohodě z Kotonu. Je to cesta, na kterou jsme se společně vydali se státy AKT už v roce 78. Ta dohoda má tři hlavní cíle. Snížit a zničit chudobu, podpořit udržitelný rozvoj a podpořit progresivní integraci zemí AKT do světové ekonomiky. Jestliže toto jsou hlavní cíle, tak dohoda postkotonu opravdu z tohoto musí vycházet. Hovoří se o tom, že dohoda musí posílit ty hlavní principy, které jsou již vymezeny v dohodě, která vyprší příští rok. Je ovšem potřeba učinit konkrétní opatření, abychom podpořili prosazování lidských práv, abychom prosadili hospodářský růst, abychom bojovali s klimatickou krizi, abychom podpořili mír, abychom zajistili bezpečnost, abychom eliminovali migraci. A to vše se zřetelem hlavního cíle eh, eradikace chudoby a podpory udržitelného rozvoje. Nyní eh, ještě bych uvedl několik dalších poznámek k tomu, co již bylo řečeno. Ano, zároveň tady musíme také posílit ten parlamentní rozměr, tu parlamentní dimenzi. Usnesení, o kterém bude hlasovat zítra, toto jednoznačně odráží. Odráží tu snahu posílit parlamentární rozměr. Eh, měla by tady být tady podpořena ta spolupráce na úrovni parla- společného parlamentního schromáždění mezi EU a AKT. Já bych chtěl poděkovat Carlosovi Zoriňu a děkuji také předsedovi výboru pro rozvoj. Toto jsou požadavky, ze kterých eh, bychom nechtěli ustupovat. Potom další věc, musíme jednoznačně podpořit multilaterální přístup pro prosazování udržitelného rozvoje a pro prosazování míru. Je tedy nutné tam doplnit ten udržitelný rozvoj jako jeden hlavní cíl a myslíme si, že partnerství může být prostředkem, jak toto zajistit a jak toto formulovat. Zároveň bychom chtěli prosazovat princip jednoty, protože, jak se říká, sami můžete běžet, ale společně doběhnete dále. Parlamentní demokracie musí být jednoznačně prosazena na úrovni parlamentu, na úrovni národních eh, uskupení i na úrovni regionální. A závěrem bych chtěla ještě říci, že je potřeba mnohem více zapojit občanskou společnost, která bude realizovat jednotlivé akce. Parlamentní demokracie dokáže nejlépe prosadit základní principy a hodnoty. Silvana González. Mm, děkuji. A teď Monika Silvana González má slovo na minutu. Není v mm, sále, proto eh, teď Monika Semedo má minutu. Paní poslankyně také není přítomná? Nebo ano? Tak máte slovo. Děkuji. Minulý týden jsem měla eh, čest účastnice 38. Eh, eh, smíšeného zhromáždění v Kagari v Ruandě a mm, byla tady spousta plodných rozhovorů s mými kolegy z AKT, kteří vyjádřili svou lítost a obavy nad tím, že jednání po Kotonu trvají déle, než se původně očekávalo. Ale dohodli jsme se na tom, že největší budoucí potenciál zemí AKT je právě v mládeži. Měli bychom ji teď podporovat. Mladí občané Eh, mají inovativní eh, myšlenky, chtějí utvářet budoucnost, budoucí vztahy eh, se zeměmi k AKT a EU. A proto se chci zeptat, jak mládežnické organizace a združení asociace byly začleněny do konzultačního procesu jednání po Kotonu. Pokud tak milo, po se tak stalo, tak na jaké úrovni a pokud ne, podíváme-li se na stav těchto jednání, která ještě probíhají, mohli byste zvážit to, že budou také zohledněny jejich hlasy. Děkuji. Děkuji. Eh, a nyní paní Tineke Strik má slovo na minutu. Má 30. Děkuji, paní předsedkyně nalezáme se v důležitém okamžiku. Nová smlouva mezi EU a zeměmi AKT eh, bude konsolidovat a dá nový eh, signál eh, pro toto partnerství. A jsme velice rádi, že se dozvídáme, že se blížíte do posledního stádia, že se má ukončit, uzavřít tato dohoda. Ovšem pořád tady jsou ještě některé problematické otázky a zdá se, že se točí kolem otázky migrace, mobility a proto bych se ráda soustředila na tuto otázku. Smlouva se zakládá na principu rovnosti, sdílené zodpovědnosti odpovědnosti. Ale když se podíváte na návrh textu Evropské unie, eh, tak se tady velmi konkrétně aplikují určitá eh, požadavky kladené na země AKP jako, mm, jako posílení pohraničních kontrol eh, a podobné. A také Evropská unie vlastně neposkytuje žádné závazky, co se týče legální migrace. Schválení tohoto textu by znamenalo, že tyto země by nemohly využívat výhod a nebudou mít žádnou jasnou perspektivu perspektivu, která se bude týkat migrace, ta vlastně nebude znamenat rovnost eh, takovéhoto partnerství. Když se podíváme na sdílenou odpovědnost, eh, myslím si, že jediným eh, opatřením pro ochranu těchto migrantů je toto. Afrika hostí tolik, o tolik více uprchlíků než my. Proč bychom se neměli silněji zavázat z EU a neměli bychom podpořit ochranu a přijímání uprchlíků po využitím finančních prostředků nebo přesídlování? Toto by byla sdílená zodpovědnost. A také které by byla v souladu eh, s globálním eh, dohodou o eh, uprchlících OSN. Zodpovědnost EU za uprchlíky v Africe bude růst, pokud tato spolupráce v otázce migraci povede k tomu, že nebudou, nebudou tady tito uprchlíci končit bez vyhlídky na azyl. Pokud se pořád ještě vyjednává o tomto odstavci, postarejte se o to, aby Evropská unie také splnila své sliby v otázce migrace, mobility a ochrany. Děkuji. Děkuji paní poslankyni a teď pan João Ferrer má slovo na minutu a půl. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, vztahy mezi Evropskou unii a státy oblasti AKT musí být vymezeny jasným rámcem pro dobrou spolupráci a rozvoj. A to aniž by do toho vstupovaly nějaké třetí strany, aniž by tam docházelo k neokoloniálním praktikám, které ohrožují integritu těchto zemí. Musí tam být rovná spolupráce, která bude chránit integritu celého bloku zemí AKT. Chceme tedy odsoudit pokusy Eh, rozdělovat tyto země, které v minulosti tady probíhaly ze strany Evropské unie, kdy se vytvářely určité ekonomické dohody proti zemím AKT a které ohrožovaly budoucnost tohoto partnerství. Jedině cestou solidarity můžeme dojít k nezávislosti a autonomii AKT musíme eh, akceptovat jejich ekonomický základ, musíme podporovat rozvoj veřejných služeb, musíme podporovat vzdělání, zdravotnictví, hmm, poskytování vody, dodávky vodohospodářské a podobně. Musíme také eh, podporovat celkový rozvoj a stanovit jasné priority a musíme odmítnout jakékoliv snahy o podmíněnost těchto dohod. Třeba už tady byly zmíněny migrační aspekty. Myslíme si, že ekonomiku je možné podpořit prostřednictvím eh, volného obchodu, ale neupadat do neoliberálních snah, které se ukázaly katastrofální, které přinesly katastrofální dopady. Ostatně tady tento rámec byl schválen i na panovní sumážní Akikali Rwanda. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan poslanec Bartolo. Vážená paní předsedkyně, zatím je ještě celá řada oblastí, která zůstává otevřených při vyjednávání nové dohody o partnerství mezi Evropou a skupinou zemí AKT. Udržitelný rozvoj, snižování chudoby, právní stát, demokracie, hospodářský a kulturní rozvoj, zvládání migračních toků či klimatické změny. To, co jsou klíčová témata, kde musíme prosazovat posílenou spolupráci po roce 2020. Dohoda z Kotonu nám umožnila realizovat cestu dialogu a spolupráce. A e, v posledních letech bylo dosaženo dus velkých výsledků, ale buďme upřímní, nejsou dostatečně významné. Zatím jsme na světelné roky daleko od splnění cílů snížení či eliminace chudoby a od toho, aby země AKT byly opravdu nedílnou součástí světové ekonomiky. Pokračujme tedy e, cestou otevřeného parlamentárního dialogu, demokracie a ne, také nezapomínejme na prosazování lidských práv a demokratických principů, které musí zůstat popředí naší spolupráce. Děkuji a slovo má paní poslankyně Marie-Pierre Vedren na jednu minutu. Merci, madame la vice Děkuji vám, paní místopředsedkyně, pane komisaři. Budoucnost našich vztahů po únoru 2020 a vypršení dohody z Kotonu byly v rámci naší výměny v Kigali minulý týden jako místo předsedkyně parlamentního schromáždění. Já velice lituji, že tento multilaterální rámec, eh, za který jsme se angažovali, je ohrožen. Eh, probíhajícím vyjednávání. Místo, abychom tady měli win-win situaci, eh, tak se zdá, že tady chybí posilování role parlamentu. Je třeba, aby toto zhromáždění bylo reformováno, ale přitom ty, ta vyjednávání jdou proti Eh, stát, eh, právní stát, boj proti klimatickým změnám nenaleznou řešení, když nebudeme jednat společně. A parlamentní konání je přitom vektorem pro pokrok. Eh, a Akgali Eh, v Kigali, eh, tedy se jednou o tom, co se bude, o, to, o čem se bude jednat eh, záhy v Madridu. Je třeba, abychom v budoucím partnerství také dodržovali to, co se dohodne na kopu. Evin Insir, čas vystoupí. Evin Insir má slovo na minutu. Hm, děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych zmínit čtyři důležité věci poselství adresovaná komisi a členským zemím. Měli bychom se postarat eh, o to, že cíle udržitelného vývoje OSN tady budou zohledňovány. Je také zohlednění lidských práv, demokracie, základní svobody, zásady právního státu. A toto je všechno důležité tak aby do budoucí dohoda také podpořila práci občanských společností. I e, rozmanitost ve společnosti, to je velmi zásadní. E, to, aby vznikl demokratický manevrovací prostor, který se po celém světě zmenšuje a také e, rovnost pohlaví, šance pro ženy, toto musí být zohledněno. Sexuální